Buongiorno. Dobrý den. Buongiorno. Dobrý den. Posadíme se na místa. Děkuji. Chtěl bych vám připomenout, že sál 30505 SPÁK je plně propojen s hemicyklem, tak, aby ti poslanci, kteří se nevejdou sem, se mohli plně účastnit jednání, tak, abychom zaručili správné vzdálenosti mezi námi. Ti, kteří eh, se zapsali na seznam řečníků, by měli sedět zde v sále a budou mít k dispozici kartičku se svým jménem. Ti poslanci, kteří se nezapsali na seznam řečníků, eh, doprovodí eh, vysvěři na další na volná místa. Eh, příslušný eh, registr pro zapisování eh, je dostupný v obou sálech a potom samozřejmě připomínám, že jsou povinné masky. Pokud ale chcete vystoupit bez masky, tak po dobu, kdy budete hovořit, masku mít, respektive roušku mít nemusíte. A nyní tedy již zahazuji, zahajuji výjimečné jednání, kterým navazujeme na jednání přerušené 15. května tohoto roku zápis z jednání 13., 14. a 15. května eh, byl schválen, rozeslán. Jsou nějaké připomínky? Nejsou žádné připomínky, takže zápis eh, je tímto schválen. Dále několik eh, informací. Skupina EKR mi oznámila eh, změnu ve jmenování do jedné delegace. Toto rozhodnutí bude zapsán, za, eh, členěno do dnešního zápisu z jednání a vstoupí tímto v platnost. A také bych chtěl vás informovat, že podle pravidla 79 jsem spolu s předsedou rady schválil sedm aktů v běžném legislativním legislativním procesu a názvy těchto legislativních aktů jsou zveřejněny v zápisu z tohoto jednání. A nyní se dostáváme k pořadu jednání. Definitivní pořad jednání byl schválen konferencí předsedů 19. května podle článku 157 a byl náležitě distribuován. Chtěl bych říct, že jsem neobdržel žádnou žádost o změnu pořadu jednání a proto můžeme pořad jednání považovat za schválený a pořad jednání je tedy tímto stanoven. Jako první máme eh, na pořadu eh, prohlášení Rady a komise, pokud jde o balíček Evropské unie pro hospodářské oživení. Chtěl bych připomenout váženým eh, poslancům a poslankyním, že u tohoto bodu nebudeme mít proceduru k HDI ani nebudou přijímány žádosti pomocí modré karty. Chtěl bych zde přivítat paní eh, předsedkyni von der Leyen, která je zde spolu s celým kolegiem komisařů. Děkujeme jim, že přišli. A slovo dostává paní ministrině Briniak eh, za radu. Prosím. Pane předsedo, vážení eh, poslanci, Děkuji za možnost říci několik slov k tomu balíčku pro hospodářské oživení, který dnes komise předkládá. Je to stále velice čerstvé a delegace to stále ještě nyní eh, studují a proto asi pochopíte, že zatím nejsem v pozici, abych se mohla vyjádřit eh, k podstatě celého návrhu. K tomu bude jistě mnoho dalších příležitostí. Chtěla bych eh, připomenout, v tomto okamžiku, jakým předsednictvím chce s tímto návrhem dále naložit. Začnu tím, jaká máme očekávání. Na konci dubna se eh, naši představitelé eh, shodli na tom, že je třeba připravit určitý fond obnovy, který je naléhavý a je zapotřebí. A jejich očekávání je takové, že tento eh, fond bude dostatečně velký, bude zaměřen na příslušné sektory a zeměpisné regiony Evropy, které byly nejvíce zasaženy a jeho cílem bude řešit tu bezprecedentní krizi krizi. Eh, komise byla pověřena, aby zanalizovala eh, nezbytné potřeby a přišla co nejdříve s návrhem, který by odpovídal výzvám, před kterými stojíme. Eh, komise měla vysvětlit návaznost na víceletý finanční rámec, který podle našich představitelů bude muset být uspůsoben tak, aby řešil současnou krizi a její dopady. A komise v reakci na to připravila komplexní balíček horizontálních návrhů, který je dnes předkládán. Eh, politické pokyny byly jasné. Eh, delegace eh, vyhodnotí v tomto světle balíček a nyní je tedy třeba začít pracovat na podrobnostech. Pokud jde o to, jak chce předsednictví zorganizovat tuto práci, tak klíčové je zde slovo naléhavost. V minulém měsíci se představitelé dohodli na tom, že je třeba schody dosáhnout co nejdříve. Víme, že času není dostatek a musíme postoupit kupředu co nejrychleji. Naše hospodářství to vyžaduje, naši občané to očekávají. A proto je úkolem předsednictví eh, podívat se nyní okamžitě bezodkladně na návrh komise. A ministři pro evropské záležitosti eh, proto diskutovali o komplexním ekonomickém a hospodářském oživení Evropské unie, včetně eh, nové verze VFR. Diskutovalo se o tom včera na videokonferenci a také to eh, je na, eh, naplánováno na diskusi na Koreper, který se dnes sejde. Rovněž bude třeba eh, provést technické diskuse, abychom porozuměli těm podrobnostem dříve, než se ministři k tomu budou moci smysluplně vyjádřit. Budeme mobilizovat radu jak na fyzické úrovni, tak samozřejmě i pokud jde o eh, moderní technologie. Budeme samozřejmě pečlivě brát na vědomí názor Evropského parlamentu. My jsme se ještě jednou podívali na usnesení, které jste přijali na minulé plenár zákonodárce k novému e, víceletému finančnímu rámci, pokud jde o plán obnovy a Eh, opatření na oživení ekonomiky a důležitou součástí celého tohoto procesu budou eh, samozřejmě na horizontální i sektorové úrovni rozhovory mezi parlamentem a radou. Také bych eh, chtěla říci, že nad rámec dohody o víceletém finančním rámci probíhají i další jednání, která se týkají programů, pomocí kterých se evropská podpora stává realitou a Velice důležité je říci, že především na té odvětové úrovni musíme učinit co největší pokrok v co nejkratším možném eh, termínu, protože budoucí eh, příjemci těchto programů, včetně studentů, malých eh, a středních podniků, místních orgánů, čekají. A nyní více než kdy jindy budou potřebovat naši podporu, aby se mohli pustit do svých projektů. Také to, to by samozřejmě mělo na pomoci hospodářskému oživení našich měst, regionů a zemí jednání. Těšíme se na spolupráci s vámi a doufáme, že se nám podaří tato očekávání naplnit. Děkuji mnohokrát za pozornost. Děkuji, děkuji paní ministrině a nyní dostává slovo paní předsedkyně komise von der Leyen. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, poslanci, poslankyně. Evropa je historií generací a každá evropská generace má svou vlastní historii. Pokud jde o tu zakládající generaci naší unie, eh, tam se hovořilo o vybudování trvalého míru po destrukci, po válečném utrpení. Pro tu další generaci šlo o dosažení prosperity a svobody tím, že jsme si zvolili jednotnost našeho společného trhu a jednotnou měnu. A poté šlo o to, aby naše evropská rodina eh, se eh, opět eh, spojila a přijali jsme potom v samém srdci naší unie další členské státy, další země. Všechny tyto historie a historické úspěchy byly eh, inspirovány eh, těmi, eh, kteří nás předcházeli. A vždy bylo třeba překonat určitý odpor, proto abychom se posunuli kupředu s určitou vizí a ambicí a abychom šli stejným směrem. A v takovýchto rozhodujících okamžicích jsme se vždy rozhodli pokročit eh, společně ku předu, protože ta nejodvážnější opatření v Evropě budou vždy těmi nejbezpečnějšími, nejjistějšími. Právě toto nám umožnilo vybudovat Unii míru a prosperity, která je ve světě zcela bezprecedentní. Vážení poslanci, dnes um, čelíme nové situaci co začalo velice malým virem, který ho pouhým okem nevidíte, se stalo ekonomickou krizí, která je tak obrovská, že si ji prostě nemůžete nevšimnout. Náš unikátní model, který eh, se buduje 70 let, je spochybňován jako nikdy předtím v historii naší unie. Naše společné statky, které jsme vybudovali, jsou poškozovány. Věci, které považujeme za samozřejmé, jsou spochybňovány. Jednotný trh eh, potřebuje oživení, eh, podmínky, které musí být znovu rovné, čtyři svobody, které musí být plně obnoveny. Krize má obrovské externality a přelívá se ve vš- do všech zemí. Nic z toho nelze napravit nebo opravit s jedinou, v jediné samotné zemi. Eh, jedna eh, firma v jedné zemi je s dodavatelem eh, zařízení do jiné země. Pokud má problémy, oslabí se ekonom, silná ekonomika v jiné části Unie. Je to tedy o nás všech a je to mnohem širší než kdokoliv z nás. Toto je skutečně důležitá chvíle pro Evropu. My vidíme, jaké to má fiskální ekonomické dopady na všechny členské státy. Divergence, disparity se rozšířují. Komplexní otázky suverenity a stílení musí být vyváženy. A proto před námi je znovu ta samá binární volba. Buď to budeme dělat všichni sami, sam, státy, samotné regiony, lidé zůstanou opuštěni a akceptujeme unii těch, kteří mají a těch, kteří nic nemají, a nebo půjdeme tou cestou společně, uděláme ten krok dopředu, vytvoříme cestu pro naše eh, občany a nové generace. A pro mě ta volba je jasná. Já chci, abychom šli Eh, novou, odvážnou cestou společně. Evropa je v unikátní situaci, je schopna investovat do kolekt, kolektivně do oživení, do společné budoucnosti. V naší unii občané, biznesy, firmy závisí eh, na sobě navzájem. V naší unii koheze, konvergence a investice jsou dobré pro všechny. A v naší unii my všichni víme, že ta nejodvážnější opatření jsou ta nejbezpečnější do budoucna. A proto komise nyní navrhuje nový nástroj pro oživení, který je nazván Nová generace EU ve výši 750 miliard euro. A to bude nad naší dlouhodobým eh, evropským rozpočtem 1,13 bilionů. Celá eh, tedy nová generace společně je 1,85 bilionů euro podle současných návrhů. Eh, vedle tří bezpečnostních sítí 450 eh, miliard euro, které již byly odsouhlaceny. A společně to bude znamenat 2,4 biliony euro. Vážení poslanci, dovolte, abych vysvětlila, jak bude fungovat EU nové generace. Peníze budou Mm, získán, že se dočasně eh, zvýší strop na vlastní zdroje, komise využije svého silného úvěrového ratingu a půjčí si peníze na finančních trzích. Toto je urgentní, výjimečná nutnost v, v, pro výjimečnou krizi. EU příští generace bude investovat do opravy, do nápravy našeho sociálního, eh, naší sociální struktury, pomůže jednotnému trhu a znovu vyváží rozvahy v celé Evropě. Proč to děláme? Potřebujeme tlačit rychle dopředu. Rychle musíme směřovat k zelené, digitální, odolné budoucnosti, protože to je budoucnost pro Evropu příští generace. Tato eh, generace je globálně propojená a cítí se odpověd, zodpovědná za náš svět, za naši planetu, s jasnou vizí propagovat lidskou důstojnost a právní stát eh, rozhodnutá eh, povolávat vlády k zodpovědnosti za boj pro klimatickým změnám a záchranu přírodu, poháněna idealismem a vírou v to, že naše unie musí usilovat o zlepšení takže vedle toho že projevíme solidaritu na překonání dnešní krize. Chci navrhnout nový generační pakt pro zítřek. Ano, dopady této krize znamenají, že musíme investovat bezprecedentním způsobem. Ale uděláme to způsobem eh, takovým, aby příští generace Eh, měla z toho prospěch a sklidila plody těchto investic. Investice nejenom zachovají vynikající úspěchy posledních 70 let, ale také zajistí, aby naše unie byla klimaticky neutrální, digitální, sociálně eh, ním a silným globálním hráčem do budoucna. Aby toto bylo možné, Příš, EU příští generace bude e, svoji obrovskou finanční sílu směřovat do společných priorit e, evropskými programy. Vážení poslanci, já chci zajistit, aby tento parlament měl e, slovo a mohl se vyjádřit ke všem klíčovým rozhodnutím. Můj návrh investovat tyto prostředky přes programy do evropského rozpočtu dosa- dělá přesně toto. EU příští generace obnoví vnitřní trh. Tento velký generátor inovace, prosperity a příležitostí. Všechny členské státy musí investovat do technologie, které oživí eh, oživování eh, průmyslu inovacemi a čistým průmyslem. Eh, posílí Evropský zelený díl a Horizon Europe. Bude investovat do klíčové infrastruktury od 5G až do obnovu budov až po obnovu budov. Současně musíme zajistit, že transformace k klimaticky neutrální ekonomice nezanechá nikoho eh, samotného. EU příští generace proto znásobí fond spravedlivé transformace. Současně žádný členský stát by se neměl, neměl být nucen si vybírat mezi reagováním na krizi a investováním do občanů. Proto EU příští generace zvyšuje Erasmus, podporu zaměstnanosti mládeže, zajišťuje, aby lidé měli potřebné dovednosti, vzdělání, které potřebují, aby se mohli přizpůsobit tomuto měnícímu se světu. EU příští generace pomůže zdravým společnostem, firmám, které se rozhodovaly správně a investovaly správně desetiletí a které jsou nyní ohroženy, protože konkurenti v jiných členských zemích mají lepší přístup k veřejným nebo soukromým prostředkům a získají čerstvý kapitál. Bude investovat do klíčového evropského průmyslu a technologií aby eh, dodavatelské řetězce byly odolnější. Zajistí, aby Evropa zůstala na špičci eh, v oblastech jako je umělá inteligence, přesné far- eh, farmaření nebo zelené, e, zelené strojírenství. E-, EU příští generace zajistí větší odolnost vůči budoucím krizím. Tato investice bude novým evropským společným statkem. Ukáže hmatatelnou hodnotu eh, v členství v Evropské unii a bude vlastnictvím nás všech. Komise celkem získá 750 miliard euro na EU příští generace. Z toho 500 miliard bude distribuováno v rámci grantů, 250 bilionů v rámci úvěrů členským státům. Dámy a pánové, dovolte, abych jasně řekla, že tyto granty jsou společnými investicemi do naší budoucnosti. Um, dluhy členských zemí z minulosti nemají nic společného. Bude to procházet přes evropský rozpočet a to omozuje, omezí platby uh, každého jednotlivého země. Budou to investice do našich evropských priorit, posilování vnitřního trhu, digitalizace, Evropský zelený díl, odolnost a ještě víc. Evropský rozpočet vždy měl eh, investice, psoval investice do mm, větší soudržnosti, eh, Mm, dotace do, na větší, na lepší soužití a je to ži, žijícím důkazem toho, že to funguje. Evropská unie eh, zvýšila životní úroveň, životní úroveň každého členského státu. Tato investice přes evropský rozpočet eh, se mnohokrát vyplatila všem. A to bude tak to bude u, i u EU eh, e příští generace pro nás všechny. My investujeme do budoucnosti Evropy a a navazujeme tím na budoucí rozpočty. Kromě toho komise eh, bude navrhovat další nové eh, zdroje příjmů, například rozvoj obchodování s emicemi nebo mm, danice, eh, daně z CO2, které zajistí ochranu proti importům, které škodí životnímu prostředí, anebo novou digitální daň, aby tam, kde jsou miliardové zisky, také byl příspěvek eh, společnému blahu. Musíme být ambiciozní a tady se spoléhám na vaši plnou podporu. Vážení poslanci, nyní je čas na to přijmout správná rozhodnutí. Ti, kteří dnes se obávají odvážných investic, těm říkám, že zítra ty náklady toho, když nebudeme jednat, budou mnohem vyšší. Tady jde o to, abychom položili společně základy do budou- pro budoucnost a současně také o to narýsovat jasné eh, jasné řešení reakce této nezaviní, nikým nezaviněné krize. Proto opusme předsudky. Pokusme se znovu eh, využít této velké ideje společné Evropy. Ta krize, kterou teď musíme řečit, je veliká, ale i stejně veliká je i šance pro Evropu a naše odpovědnost eh, udělat to správné v této situaci. Teď můžeme položit základy Unie, která je bude klimata, klimaticky neutrální, digitální, bude lépe sociálně uspořádaná. Před 70 lety jménem otců a matek zakladatelů, ehm, kteří podnikli odvážné kroky v založení Unie míru a blahobytu. Dnes je chvíle, aby k tomu připojila naše generace další kapitolu a podnikla další odvážný krok směrem k unii udržitelnosti. My jsme, my to dlužíme příštím generacím. Ať žije Evropa. Děkuji. Eh, Maria, Grazie. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Dříve než si vyslechneme předsedy jednotlivých politických skupin, byl bych rád, Eh, aby ti poslanci, kteří byli eh, vyzváni k tomu, aby si přesedli z bezpečnostních důvodů, aby to eh, respektovali. Takže kolega na tom čísle 36, prosím vás, nemůžete tam sedět, už vám to bylo sděleno dvakrát, je třeba dodržovat pokyny. Pan předseda Manfred Weber. Mr. President, Madam President. Vážený pane předsedo, vážení kolegové, Solidarita je zpět. Evropská solidarita je zpět. Duch Roberta Schumana je zpět. Evropské vlajky před několika týdny hořely v ulicích v Itálii například a miliony lidí na jihu Evropské unie eh, se stále ještě bojí o svou budoucnost, o, svoje, o svou práci a rodinu. A Evropa jim dnes dává silnou odpověď. Nejste sami. Společně se postavíme této výzvě a to na základě solidarity. Otevíráme novou kapitolu Evropské unie. Někteří kolegové tomu říkají Hamiltonovský moment. Upřímně řečeno, jakožto eh, poslanec za EPP, se mi, musím říct, že se mi to nelíbí. Eh, nechci eh, Evropu, která by byla založena na dluzích, na půjčování si peněz. Tak nevypadá můj evropský sen. Nicméně vzhledem k situaci, vzhledem k ekonomické krizi, eh, od největší od druhé světové války, nemáme jinou alternativu, než nyní investovat a dát ekonomice nový impuls. A klíčovou otázkou pro nás není, jak masivní mají investice být, kolik peněz chceme utratit. To pro nás není první otázka. První otázka zní, na co to má být. A jedním z našich principů typu, eh, a to je teď tím návrhem garantováno, je, že to ne, ne, že nepůjde o čerstvé peníze pro um, staré problémy. Uh, budou to čerstvé peníze na nové ideje, na nové čerstvé myšlenky pro tento kontinent. A další prvek, který je pro nás zásadní v přípravném procesu, je demokratická procedura. A já děkuji paní předsedkyni komise za jasné prohlášení. Teď je potřeba obrátit se na radu a vyjasnit si s radou ten princip, že na evropské úrovni nelze utratit žádné peníze bez souhlasu Evropského parlamentu. To je třeba, aby garantovala i rada. Teď máme tedy návrh na stole, vážení kolegové, a je teď potřeba argumentovat a přesvědčit 27 členských států a jejich parlamentů, aby podpořili tu obecnou myšlenku a je poměrně eh, legrační, že v, v, e, máme tu jednu vládu z EPP, jednu liberální, dvě socialistické. Eh, I, I zelení jsou tentokrát součást problému, protože jsou ve vládě v Rakousku. Eh, takže je velice hezké, že všichni teď máme před sebou tou stejnou výzvu. Přesvědčit své kolegy, aby podpořili tu obecnou myšlenku. To je otázka, která nás ještě čeká. A eh, pokud jde o tu marnotratnou čtyřku, tak musím říci, že vaše firmy nebudou úspěšné bez fungujícího jednotného trhu, takže je ve vašem zájmu, aby byla úspěšná celá Evropská unie. Druhý argument, dochází k redistribuci globální ekonomické moci eh, a já nechci, aby vyhrála Čína a prohrála Evropa. A třetí argument, v letech 2008, 9, 10 už jsme si prošli eh, fenoménem ztracené generace a další ztracenou generaci si Evropa tentokrát nemůže dovolit. Takže si myslím, že máme na své straně dobré argumenty, až se pustíme do toho přesvědčování. Solidarita jde vždy ruku v ruce s odpovědností. Tak je to vždy, jsou to vždy dvě strany stejné mince pro nás v EPP. A proto bych vám chtěl říci, že pokud se teď obrátíme na trhy a budeme si půjčovat peníze, tak je potřeba, abychom nabídli nějaký upřímný a čestný plán toho, jak to splatíme. A já si vzpomínám na debaty v březnu o víceletém finančním rámci, kdy se rada snažila dosáhnout společného porozumění o dnešním víceletém finančním rámci a já si nemyslím, že to bude nějak snadné. A proto za EPP říkám, buďme čestní, hovořme jasně, potřebujeme vlastní zdroje, chceme-li splatit ty dluhy, které teď děláme. Probíhá krize eh, digitálních obrů Myslím si, že eh, je fér žádat po digitálních obrech, aby platili část tohoto dluhu. Solidarita a odpovědnost je pro nás důležitá i na národní úrovni. Můžeme tomu říkat semestr, můžeme tomu říkat interní reformy, ale zkrátka je fér, když chcete po sousedovi, aby vám pomohl, tak je fér, abyste i vy udělali svou část a udělali svůj domácí úkol a připravili se eh, pro budoucnost. Eh, pak jsou tu tisíce dalších principů. Právní stát, eh, pak ta debata půjčky versus granty. Teď si myslím, že máme na stole dobrý kompromis. Eh, zdravotnický program je posílen, což je důležitý signál v dnešních koronačasech. A pokud jde o víceletý finanční rámec, tak budou ještě probíhat další diskuze o zemědělství a soudržnosti. Takže ten plán jde správným směrem. Je to důležitý moment pro budoucnost Evropské unie a, Evrops- a EPP eh, obecně vzato podporuje návrh komise. Grazie, Děkuji. Paní předsedkyně Garcia Perez, prosím Irače. Děkuji, pane předsedo, paní eh, předsedkyně von der Leyen. Měsíc poté, co tento Evropský parlament schválil rezoluci, eh, nám zde předkládáte plán hospodářského oživení a musím říci, že to je ambiciózní evropský plán, který je v zásadě ve stejném směru, který jsme očekávali. A děkuji také, že Evropskému parlamentu dáváte tu úlohu, která mu náleží. To znamená, že jsme eh, podobně jako rada na stejném eh, místě, eh, tedy je zde velice důležitá i ta úloha Evropského parlamentu. A e, dále je zde také to vydávání evropských e, dluhopisů, které e, umožní, aby se členské státy mohly spravedlivým způsobem utkat z dopady krize. Zdá se, že něco se opravdu změnilo a řada Eh, věcí, které zde nyní jsou, by ještě před několika měsíci eh, nebyly vůbec eh, představitelné. A myslíme si, že všichni nyní chápou, o co jde. Jde o budoucnost a kredibilitu evropského projektu. Nejde už pouze o solidaritu. Jde také o přežití eura a jednotného trhu. A to samozřejmě znamená i samotné přežití evropského projektu, protože možná někteří ještě nepochopili, že my zde nejsme kvůli trhu, alespoň eh, moje politická skupina zde není kvůli trhu, ale eh, pro budování politické unie. Někteří zde hovoří o tom, jako že se nic nestalo, že v těch uplynulých měsících eh, v podstatě neproběhla ta obrovská krize, jako kdyby neumřelo víc než Eh, několik set tisíc eh, lidí, jako kdyby nebyla ohrožená práce sta tisíců Evropanů a samozřejmě také jako kdyby třeba ta, eh, kdyby nás nečekala Eh, krize. Očekává si, že HDP poklesne téměř o 8%. A myslím, že mnoho lidí vlastně si neuvědomilo, co nás ohrožuje. A teď je okamžik pravdy. Musíme se i nadále snažit o budování politické unie a jít nad rámec pouhé solidarity. Musíme eh, si uvědomit, že v tomto světě, který je eh, stále nejistější, stojí za to bojovat za evropský projekt. Krize Eh, covidu byla symetrická, ale její dopady budou nesymetrické. A otázkou je, Eh, abychom se zaměřili eh, na to, že Evropská unie musí tyto asymetrie nějakým eh, způsobem řešit. Nesmíme dopustit to, tu nesymetrii, protože podniky v některých zemích budou podpořeny svými státy, jiné nikoli, jiné zkrachují. Ale zde je třeba si uvědomit, že buď z toho vyjdeme dobře všichni, nebo nikdo. A důležité je, abychom eh, jaksi eh, nebránili těm krokům, které eh, směřují k tomu hospodářskému oživení. Je důležité tomu nebránit a rada by proto měla změnit svůj postup tak, aby mohla schválit nový víceletý finanční rámec nikoli jednomyslně, ale věč, kvalifikovanou většinou, protože není možné, aby 23 členských států bylo rukojmí těch čtyř eh, takzvaných eh, four frugals, střídmých eh, států. My si myslíme, že to je velice krátkozraká politika, protože nestačí dívat se pouze na situaci v našich vlastních zemích. Je třeba posílit také ten sociální pilíř, chránit ty, kteří to nejvíce potřebují. Proto jsem rád, že tam, ráda, že tam je určitá záruka pro děti, pro mladé. Je důležité také osvědčit solidaritu s budoucími generacemi a přijít s těmi klíčovými politikami, to znamená s ekologickou transformací, s digitální transformací, protože eh, naše kroky nesmí ohrožovat životní prostředí, a biodiverzitu. Proto je zásadní, paní von der Leyen, abyste eh, také trvala na té změně evropského semestru. Je třeba překonat tu logiku fiskální eh, konsolidace. Nemůžeme omezovat eh, například důchody, je třeba nadále podporovat jak sociální, tak environmentální udržitelnost a ta budoucnost, kterou chceme všichni společně budovat, se musí opírat o právní stát. Vážení kolegové, my musíme přijmout také svou vlastní zodpovědnost, své vlastní úkoly. Já jsem viděla, paní von der Leyen, že eh, vy jste hovořila o tom, že je třeba pracovat ve prospěch eh, všech našich občanů a nyní je potřeba, abyste o tom přesvědčila také kolegy eh, v radě. Buďte prosím ambiciozní, protože to dlužíme budoucím evropským generacím. Děkuji paní předsedkyně, pan předseda Dačan Čolos. Thank you, president. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení kolegové, tato zdravotní a ekonomická krize mění pravidla hry je bezprecedentní v historii Evropské unie. Rozsah této krize a mimořádné výzvy s ní spojené si žádají masivní a rychlou odpověď. Není žádná jiná alternativa. Buď najdeme řešení na masivní investice v naší ekonomice, anebo se smíříme s tím, že budeme postiženi ještě tvrději. Já to řeknu jasně. Tohle je balíček pro všechny členské státy. Všechny členské státy ho potřebují bez ohledu na to, jak byly postiženy touto zdravotní a ekonomickou krizí, protože vnitřní trh je tu ohrožen. Jestliže selže vnitřní trh, tak každý občan a každý podnik v Evropské unii bude trpět. Řešení předsedkyně eh, von der Leyen, aby si komise půjčovala peníze na trhu, je eh, úctyhodné. Eh, můžeme se neschodnout na některých detailech, ale celkově vítám ten přístup. Je to evropské řešení evropského problému. Vyhýbá se také hlavnímu problému, který jsme měli v minulé krizi a jimž bylo vytváření dalších dluhů v některých členských státech, když bylo přitom potřeba okamžitě dostat peníze do ekonomiky. Roz rozhodnutí, které teď přijmeme, bude definovat cestu Evropy na příštích 20-30 let, protože teď budeme masivně investovat nejenom do oživení, ale také do restartu a modernizace naší ekonomiky. Budeme tedy vytvářet dluhy pro příští generace a proto víceletý finanční rámec a balíček oživení se musí soustředit na budoucnost a nezůstat fixovaný na ideje z minulosti. Za prvé je třeba obnovit ekonomické vyhlídky, je potřeba bránit a vytvářet vytvářet nová pracovní místa. Je potřeba se soustředit na investice s skutečnou ekonomickou a evropskou přidanou hodnotou. Zelený díl a digitální agenda by měly být stavební kameny odolné a suverénní evropské ekonomiky. Za druhé, solidarita je klíčová. Boj proti uh, územním nerovnostem, geografickým nerovnostem uh, bude uh, zásadní, musíme zůstat jednotní. Za třetí, Evropská unie není stroj na peníze. Je to společný projekt, v němž se se solidaritou pojí hodnoty a společná vize naší budoucnosti. A proto frakce Renew Europe podpoří víceletý finanční rámec pouze, e, pokud e, podmínkou pro čerpání evropských dotací bude dodržování právního státu a základních práv. Ne, abychom trestali lidi, ale politiky, kteří nedodržují pravidla. Za čtvrté je třeba se ponaučit z této krize. Máme tu důvody zreformovat a zlepšit oblasti, v nichž musí být Evropská unie více přítomná. A proto konference o budoucnosti Evropy eh, by se měla eh, rozběhnout. Cesta k oživení bude dlouhá a tvrdá a dnešní rozhodnutí bude mít vliv na budoucnost milionů lidí, na budoucnost vnitřního trhu a na budoucnost naší Evropské unie. A proto Evropská unie musí zůstat jednotná a bojovat společně. Děkuji. Děkuji, pane Čološi. Pan Mojten, prosím, jménem z frakce ID. Pane eh, předsedo, paní předsedkyně, to je nedorozumění. Nebudou ani eurobondy, ani koronabondy. A vy mluvíte o mm, oživení ve výši 500 miliard. To jsou dárky, které se pak budou muset refinancovat bez právního základu. EU se doposud bránil tomu půjčovat si a brát si vlastní úvěry, ale tomu teď už to nikomu nevadí. A vy teď požadujete tuto, e, e, Eh, toto šílenství chcete ještě dalších 250 miliard. Navíc k tomu eh, říkám, že to je naprosto šílené, že za to zaplatí občané gigantickou cenu. Eh, my se chováme, jako by neexistovaly říčky. Co, co vy děláte, je nezodpovědné. Je to vůdů ekonomika. Je to Eh, politické i finanční harakiri A lidé nejsou vůbec zvyklí uvažovat v tak obrovských finančních kategoriích. A vy to využíváte a pokriticky se odvoláváte na solidaritu. Vláda Rakouska, Nizozemí, Dánska a Švédska. Eh, žádám je, aby eh, odmítli souhlasit s tímto šílenstvím. Děkuji. Eh, paní Kel, předsedkyně Keller má slovo. Thank you very much. Děkuji. Máme hm, skutečně v Evropě velikou krizi a musíme na to reagovat. A myslím, že toto je teď velká chvíle odpovědnosti, abychom Ehm, společně se zamysleli nad tím, jak se z té krize dostat. V tomto parlamentu, kde velká většina ukázala cestu před s velkým fondem oživení, silným rozpočtem a MFF a zeleným dílem, který pomůže ekonomice a přitom vyřeší um, krizi klimatu a biodiverzity. Já jsem ráda, že mohu říci, že zelení v celé Evropě toto podporují. Obávám eh, se, eh, Manfrede, že je trošku eh, laciné se skovávat za zeleními. My máme podporu hm, rakouských zelení, kteří nás podporují. Možná je to spíš váš nejlepší přítel ve Vídni, který ten problém způsobuje, ale jsem ráda, že jste připraven ho, se pokusit ho přesvědčit, abychom spojili své síly a přesvědčili společně vlády, a strany všude, protože to je třeba. Já věřím, že eh, návrh komise je velkým krokem před a my vítáme zaměření eh, na to, aby žádný členský stát nezůstal pozadu. Celkový objem možná nebude dostatečný, ale musíme zajistit, abychom nesnižovali své ambice v MFF, protože musíme myslet i dopředu. Ehm, jste zmínili podmínky, které e, jsou připojeny k těm fondům. Já vás chci vyzývat, abyste neopakovali velké chyby z minulosti a nenutili e, členské státy k austeritě a e, slepé tržní ideologii, která nefunguje. Místo toho musíme zajistit, aby prostředky byly dobře investovány do projektů, které budou vytvářet pracovní místa a chránit jedinou planetu, kterou máme. Z dlouhodobého hlediska Fond oživení a MFF musí eh, podpořit socioekonomickou trans formaci i e, genderovou rovnost a současně respektovat minimální společná pravidla, jako je právní stát a demokracie. Některé vlády se domnívají, že to zvládnou sami ale měli by se nad tím znovu zamyslet. Oni všichni měli prospěch z jednotného trhu, svobody pohybu a některé také z příliš laxních daňových pravidel. Kolegové, Evropa potřebuje Eh, udělat krok dopředu. Potřebuje odvážné kroky, jako dělal Schumann před 70 lety. A tento parlament je připraven k tomu přispět. Doufám, že členské státy se eh, ho budou následovat. Děkuji paní eh, předsedkyně Keller. Nyní má slovo pan Johan van Overtveld. Ik ben zeer onder de indruk van de manier waarop eh, onze burgers en onze ondernemingen. Dámy a pánové, eh, já jsem ohromen tím, jak se občanům a firmám podařilo zvládnout tuto hlubokou krizi. A myslím si, že i naše opatření musí být efektivní. Jestliže povolíme půjčky a granty, pak s nimi musí být svázány zcela jasné podmínky, aby se peníze dostaly tam, kde je to nejvíce potřeba. Musím také říci, že by se dala podniknout opatření, která žádné peníze nestojí. Posílit vnitřní trh je v této krizi naprostá nutnost. je potřeba se postarat o to, aby zůstalo ekonomické předivo vnitřního trhu zachováno. Mezinárodní organizace uh, uvolňují obrovské množství peněz, ale ne vždy s čistými úmysly, takže je potřeba mít bezpečnostní mechanismy, které by zkoumaly, jak se peníze budou vyplácet a také odkud se budou brát, jak se to bude financovat. Což si myslím, že je nesmírně důležité pro naši společnost, pro lidi, kteří pracují a kteří spoří a ti by neměli platit tyhle financovací programy. Je tedy potřeba zkoumat způsoby financování těchto programů a roli ECB. Domnívám se, že bychom měli také odložit jednu starou záležitost a to je otázka velkých digitálních firm, které platí příliš málo daní a měly by platit více. Řeší se to neefektivně, například e, způsobem OECD. Já jsem velice rád, že tady Evropská unie dělá pokroky. Děkuji, paní Obrý má slovo. Děkuji, pane předsedo. Paní von der Leyen už e, celé měsíce vás upozorňujeme na to, že tato krize to není nějaká přechodná záležitost. E, e, vyplývá e, z dlouhodobé politiky, která zničila průmyslové pojivo, narušila zdravotnictví, sociální vztahy. Vy jste tady hovořila o generačních vztazích, generačních poutech, ale já pocházím přímo z té generace, na které se podepsala ta liberální politika Evropské unie, která za poslední roky, která také eh, přispěla k větším nerovnostem na naší planetě. A já si myslím, že je třeba jasně se distancovat od těch dogmat eh, minulosti. A vy jste eh, zde říkala, že ta úsporná politika je za námi, že ty, ta přísná opatření vlastně končí, ale vlastně je sem zase dostáváte znovu zadními dveřmi tím, že se ta podpora členským státům podmíní tím, že budou dodržovat eh, rozpočtovou eh, vyrovnanost. A to vlastně znamená další eh, škrty. My eh, samozřejmě eh, jsme eh, rádi, pokud jde o vytvoř, za ta vytvoření těch vlastních zdrojů, například ta daň z plastů nebo z uhlíku, to navíc přispěje k životnímu prostředí, ale zároveň zde nechceme i nadále danit ty velké miliardáře, kteří například eh, z krize naopak profitovaly, například hypermarkety, jejichž eh, zisky se zvýšily o 35 vy zde hovoříte o tom plánu solidarity, hovoříte o tom, že ty regiony nebo oblasti nejvíce zasažené krizí budou eh, mít více eh, prostředků eh, podpory, ale v podstatě to vlastně globálně nic neznamená, protože to nakonec stejně zaplatí evropští občané. 500 miliard eur, to je v podstatě hezké, ale je to asi třetina toho, co náš Evropský parlament Eh, zprava doleva před dvěma týdny požadoval. Eh, pokud jde o těch 550 eh, dalších miliard, které jsou představovány jako přímé dotace, zde je velice nepravděpodobné, že ty vlastní zdroje, jejichž výši jste nezmínila, budou dostačující. A pravděpodobně to zase bude na členských státech, aby se dále zadlužili a aby Eh, v podstatě financovali evropský rozpočet. A je to velice ironické nazývat ten fond Next Generation, když vlastně po těchto generacích budeme chtít, aby zaplatila ty další dluhy. Takže v podstatě eh, Nemáme zde žádný nástroj, který by umožnil vynulování eh, dluhů a to, aby Evropská centrální banka eh, mohla přímo půjčovat členským státům prostřednictvím těch věčných dluhů. Měli bychom eh, zbavit členské státy toho nebezpečí věčného zadlužování a měli bychom upřímně hovořit o směru, kterým my chceme, aby naše společnost šla v boji proti klimatickým změnám a sociálním nerovnostem. Musíme ukončit ten mýtus neustálého růstu. A jsem zvědavá, eh, kudy, kudy se to tedy bude dále ubírat. Určitě eh, nechceme veřejné zdroje vydávat na rušení pracovních míst, jako například eh, ve Francii firma Renault a podobně. Máme zde řadu dalších případů rušení pracovních míst, máme zde greenwashing. Měli bychom se spíše zaměřit na sociální projekty, na dělbu bohatství, ekologickou obnovu a rekonverzi průmyslu a další opatření. Naše evropská levice navrhuje tuto cestu, jak výjít z krize. Bude třeba radikálně změnit náš model, abychom vyšli z této krize a aby naše společnosti eh, byly Eh, odolnější vůči eh, nebezpečí klimatických změn. Děkuji mnohokrát paní poslankyně Adenolfi. Eh, vážení pane předsedo, vážení kolegové, hovoří se zde o tom novém návrhu. Buduje to, vyvolává to v nás určitou naději. Souhlasíme s těmi dlouhodobými eh, dluhopisy, souhlasíme se eh, zrychlením přechodu na digitální a ekologické hospodářství, ale teď je před námi ještě ta největší výzva. Uvidíme, jak bude probíhat jednání v radě, kde některé členské státy nadále trvají na úsporných politikách a nehovořte o nich jako o střídmých eh, nebo úsporných zemích, ale jako o sobcích. Dnes předseda Conte oznámil strategický Evropský plán a obnovu investic do budoucnosti a jednání pět hvězd eh, zde očekává podporu Evropy celá eh, desetiletí eh, se Evropa zdráhala změnit eh, své postupy, svůj hospodářský model a teprve v této krizi se ukazuje, že to, co je skutečně důležité, je duch evropské solidarity. Píšeme zde historii, možná ano, doufejme, že to bude skutečný obrat pro evropské občany, která je stará, ale stále odolná. Děkuji mnohokrát paní poslankyně Adinolfi. Já se velice omlouvám dámy a pánové, ale bohužel musíme dodržovat eh, ta pravidla eh, dodržování vzdáleností mezi lidmi. Je to povinné kritérium, takže eh, mě je líto, když za vámi přicházejí sáloví pracovníci a přesunují vás na nějaká jiná místa, ale bohužel to tak musí být. Máme k dispozici dva sály pro poslance, kteří chtějí sledovat plenární jednání. Pokud jde o řečníky, kteří vystoupí, tak tam je dobře, aby byli v tomto sále. Nyní pan poslanec Murešan, dvě minuty. Děkuji. Pane předsedo, paní Hunderlein, vítejte v Evropském parlamentu. Děkuji za váš návrh. Dnešek je důležitý den, protože občané Evropy očekávají pomoc od Evropské unie a dnes jim můžeme říci, pomoc přichází, vytváříme balíček, Evropská unie funguje. Je to nový nástroj, podpora bude, pomoc bude konkrétní pro firmy, občany a státy. Jaké jsou další kroky? Dnes je teprve začátek. Musíme vytvořit nejlepší balíček pro oživení a proto potřebujeme účast Evropského parlamentu. Kolegové zde v místnosti jsou ze všech regionů Evropy a jsou ve stálem kontaktu s občany a znají přesně potřeby, co potřebují firmy, nemocnice, občané. A proto musí být Evropský parlament plně účasten toho, jak se budou vynakládat prostředky z balíčku oživení a jak se budou splácet. Účast Evropského parlamentu zajistí, že balíček oživení je ten nejlepší balíček, který můžeme společně vytvořit. Tento balíček bude mít dopad na budoucnost občanů a právě proto tento parlament, který reprezentuje občany Evropské unie, se musí podílet na všech aspektech. Vážení kolegové, musíme vidět celý obrázek. Paní předsedkyně von der Leyen mluvila o celém rozpočtu. My potřebujeme balíček oživení, který podpoří ekonomiky a občany, aby eh, se dostali z krize. Nesmíme ale zapomenout ani na staré priority evropského rozpočtu, na farmáře, studenty. Nesmíme zapomenout na nové priority, na zelený díl, bezpečnost občanů, digitalizace. Měli bychom mít dostatečné eh, rezervy, abychom mohli reagovat na předvídatelné, nepředvídatelné krize, které jistě nastanou v příštích deseti letech. To jsou principy naší práce. My jsme připraveni spolupracovat s komisí a očekáváme, že komise bude spolupracovat s parlamentem. Děkuji, děkuji pane Benifej. Prosím, jedna minuta. Děkuji. Paní, postan, paní předsedkyně, dnes se na nás eh, dívá celý svět. Chce vědět, zda naše unie, která se opírá o jedinečný sociální eh, systém, právní stát a jedinečné hodnoty, bude schopná přežít tu současnou krizi. Váš návrh je ambiciózní a zdá se, že poskytuje skutečně eh, konečně adekvátní odpověď na tuto výzvu. My si to podrobně prostudujeme a 750 miliard, z nichž značná část by měla jít na investice, snad již skutečně reaguje na ten eh, požadavek společné solidarity, kterou jsme v tomto sále všichni požadovali hned od počátku. Eh, zopakuji to, co říkal pan předseda Sassoli. My vás podpoříme, podpoříme vaše úsilí, pokud budete i nadále trvat na této ambicioznosti. Ale je třeba, aby i vlády jednotlivých eh, států se k tomu připojily a podpořili eh, tu eh, novou, eh, ksi, tu novou generaci Evropské unie, New Generation. Děkuji paní Aje, děkuji paní Eh, předsedkyně, vážení kolegové, pane předsedo, myslím si, že tento návrh eh, je eh, poměrně velkým pokrokem oproti minulosti, ale budu hovořit upřímně. Říkáme si, kde jsou peníze na financování tohoto oživení. Ale ty peníze jsou třeba u Google, u Amazonu, má je Facebook. Řekněme si to upřímně, mají ty peníze všechny ty podniky, které se vyhýbají daním a Eh, dále také jsou to eh, velké eh, čínské podniky, které působí znečištění. Myslíme si, že bychom je měli okamžitě danit, ty velké digitální firmy, a okamžitě, ne až od roku 2024, tak abychom dali nový impuls našemu hospodářskému rozvoji, delokalizaci pracovních míst, izolaci Eh, obydlí, eh, domů, dále elektrické automobily. Do toho všeho je třeba investovat. My se musíme eh, snažit, abychom nesklamali evropské občany. Já děkuji za tento váš návrh, ale ještě je třeba, aby následovaly další kroky. Děkuji, dál pan poslanec Panca. Minutu. Děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne odpoledne. Eh, paní eh, předsedkyně nám tedy dnes eh, předkládá to, co vlastně minulý týden předložili francouzsko-německé duo Macron-Merkel. Ukazuje to, že komise nadále podléhá tomuto duo. My Italové pod Conteho, Conteho vládou jsme byli svědky řady ambiciozních plánů, ale příliš Například eh, se to ještě neprojevilo v realitě, spousta lidí ještě čeká na podporu a abychom měli ten recovery eh, fund, eh, tak to bude vyžadovat nové daně a ty daně zase budou dopadat na ty nejchudší. Také jsem neslyšel nic o těch nestrategických sektorech, které jsou ale zásadní pro hospodářství řady zemí, například cestovní ruch. Je důležité, abychom eh, se tedy všichni shodli, například eh, nizozemci. A pokud se to podaří, i pokud se to podaří, tak stejně ty výsledky uvidíme až příští týden, příští rok. A zatím Evropa eh, zahyne, zahyne její hospodářství buď na příliš dlouhé postupy nebo na COVID. Děkuji. Dále pan poslanec Kaut. Děkuji, pane předsedo. Já chci především poděkovat komisi za mm, její návrh, protože to vytváří prostor pro investiční plán, který Evropa nutně potřebuje a který by také měl přijít z Evropy a nejenom z členských zemí. Protože pokud to necháme členským zemím, tak budeme mít nevyvážený eh, eh, no, nerovnováhu, která se bude stále zvětšovat polovina státní pomoci je z Německa. To je nerovnováha. Proto potřebujeme i Evropský investiční program, proto je to tak důležité. Za to chci poděkovat. Také eh, děkujeme všem mm, zeleným, včetně mé vlády v Nizozemí, kter, všem, kteří chápou proč je tento moderní investiční program tak potřebný. Také musíme zajistit, aby investice šly do zeleného dílu a digitalizace. A ne jenom slovy, ale také činy. A tady mám jednu otázku na komisi. My mluvíme o 700-500 miliardách, ale e, e, v některých je to až 2000 miliard. Ať je ta, ta státní pomoc podmíněná, protože pak budeme moci prosperovat a pak budeme moci eh, dospět té nové ekonomice, kterou Evropa tak nutně potřebuje. Paní Šidlo. Mm. Mm, Evropa potřebuje solidaritu, Evropané potřebují naději se spokojeností jsem vyslechla, co řekla paní předsedkyně, že ty eh, fondy budou navýšeny. Ano, eh, o detailech musíme jednat. Všichni říkají, že vlastní prostředky budou naví- musí být navýšeny. Eh, je na čase se přesně na to teď podívat. Protože pak jste řekla, paní předsedkyně, také, že je na čase aby um, vyvodili závěry a Evropská unie se skutečně chovala tak, aby se držela principů smluv a byla solidární a zohlednila situace ve všech členských zemí. A eh, Evropané teď potřebují práci a naději a my máme povinnost jim toto zajistit. Pan eh, Gingoži, Gingoži Děkuji, pane předsedo. Je poměrně děsivé, že v této kritické době Evropská unie vytvoří nějakou dohodu za zavřenými dveřmi. Každý, kdo kritizuje Evropskou unii za nedostatek transparentnosti, má pravdu. Pokud se chce EU jevit demokraticky, tak by se tak měla chovat. Já mohu jenom doufat, že na rozdíl od poslední dohody mezi Merkelovou a Macronem o fiskální unii z roku 2018, tak tento díl dopadne lépe, ten e, minulý zmizel, no, už jsme od něm neslyšeli od toho prohlášení. Já mohu jenom doufat, že tento balíček bude fungovat. Nicméně mám určité obavy. Mám obavy, že těch 500 miliard, ten fond, tedy nebude fungovat jako eurobond a přenášet dluhy z členských zemí na úroveň EU, ale jenom zvýší nesnesitelné zadlužení některých členských států, což vyvolá austeritu v příštích letech, která bude zdrcující pro tu tyto ekonomiky. Také doufám, že uvidím garance v tomto balíčku oživení, že ty fondy nepůjdou velkým nadnárodním korporacím, ale malým a středním firmám, které jsou páteří evropské ekonomiky. Děkuji. Děkuji Esther de Lange, dvě minuty. Děkuji. Já budu mluvit holandsky protože myslím, že to je důležité. Já chci přivítat návrh komise. Jsem ráda, že je to na stole. Také jsme mluvili o vazbách, vztazích mezi granty a půjčkami. To, že je to na stole, to vítám. Také ta myšlenka, že jsme na jedné lodi. Takže se eh, chopme tedy eh, kormidla společně. Mm, vlastní zdroje, digitální ta- o tom se tady mluvilo, i ETS, e, e ale klíčové je, aby ty prostředky byly dobře vynaloženy. My nyní eh, se zadlužíme, což je E, nevyhnutelné. Otázka je, jak se to bude splácet. Pokud nebudou vlastní zdroje, protože jeden, když jeden členský stát bude proti, tak nakonec budeme muset využít evropský rozpočet na spále, splácení těchto dluhů a budeme mít méně peněz na vlastní politiky. A proto bych chtěla vidět skutečný závazek ze strany rady, že budeme mít vlastní zdroje a nebo začneme splácet už v rámci tohoto MFF. Tady potřebujeme jasno, aby to fungovalo. Jedna věc, eh, paní Garcia Pérez, já jsem řekl, la právě v holandštině, že musíme ukázat, že jsme všichni na jedné loni a že musíme spolupracovat. Pokud navrhujete, aby se to stalo eh, jak jaksi otázkou 23 proti 4 tak nebudeme úspěšní. Dostlačíte ty čtyři země do rukou extrémní pravice, pokud to budete dělat bez eh, jednomyslnosti. Opřete se o proevropské síly v těchto zemích, abychom to prosadili. Musíme to udělat společně. Děkuji. Děkuji, pan Gajer, prosím na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní předsedkyně von der Leyen. Aha, ta už odešla, jak vidím. Každopádně chtěl bych jí poděkovat, že jsem přišla a je dobré, když Evropská exekutiva předložila plán. V takovém případě je správné, že se o tom bavíme tady v místě evropské demokracie, v Evropském parlamentu. A gratuluji komisi také k návrhu, který předložila. Domnívám se, že má přiměřený rozsah a přiměřené cíle. Jsem trošku zklamán vaším nedostatkem odvahy u vlastních zdrojů. Je to celá řada dobrých návrhů, které eh, dobře známe, hodně o nich diskutujeme, ale jsou neustále v podmiňovacím způsobu. A když si představím situaci v radě, eh, tak to patrně eh, souvisí se zúženým manévrovací, manévrovacím prostorem a tak dále, ale já bych byl raději, kdybyste řekla, jakým vlastním zdrojům dáváte přednost a jaké navrhujete Evropskému parlamentu a radě. Jak víte, máte proto poměrně silnou podporu a bylo by tedy dobré vědět, kdo to vlastně brzdí a čím to bude brzděno. Další, eh, co mi dělá starostí je, kam ty peníze půjdou. Je třeba jasně jmenovat priority, inovace, eh, sociálně ekonomická transformace, eh, posílení sociálních systémů, digitalizace a tak dále. Já tam toho vím příliš málo. Děkuji, pan Garikano. Prosím, Luizi, na jednu minutu. V těchto dnech eh, konečně můžeme výjít v Evropě z domovů a vidíme, že zdravotnická situace se lepší. Nicméně e, ekonomická situace je stále e, velice špatná. Kdo vlastní malý obchod nebo malou firmu nebo přepravní firmu, tak neví, jestli bude mít práci ještě na konci měsíce. E, takže miliony občanů se bojí o svou budoucnost. Vážení komisaři, jsme rádi, že Evropská komise předstoupila před Evropský parlament. Evropská unie bude dělat dluhy na plán ekonomického oživení. Nicméně, vážení komisaři, vážený pane předsedo, je třeba to činit odpovědně a také volat k odpovědnosti členské státy. Tento plán je urgentní a každý den, který uplyne, znamená, že víc než 2000 firem navždy zkrachuje v mé zemi. Eh, takže přestaňme se sterilními diskuzemi, znamená to zničené životy a zkrachovalé firmy. Jednejme hned, jednejme všichni a postarejme se o to, aby se ten plán změnil v realitu, protože eh, Evropané to od nás čekají. Teď jde o budoucnost Evropské unie a ta závisí na nás. Pan Živán, prosím na jednu minutu. Pane předsedo, eh, děkuji Eh, je to opravdu spousta peněz, bude to taková koule na noze budoucích generací. A zde v podstatě jde o moc a my se bojíme, že krize bude, covidová krize bude využita k zavedení evropské eh, daně, k tomu, že bude eh, zavedena Evropská federace, společná hospodářská politika a stále ještě více se bojíme toho, že je to jakýsi pokus o návrat eh, do minulosti, ale my musíme připravit budoucí Evropu a musíme zajistit, aby v budoucnosti nedošlo například k zhroucení zdravotnických systémů. Musíme se zaměřit spíše na kvalitu než na kvantitu a rovnost musí být důležitější než daně či hospodářské zisky. Je velice důležité, abychom se konečně odpoutali od toho nekonečného růstu, protože ten také přispěl eh, k té krizi, ve které se v současnosti nacházíme. Tomu se do budoucnosti musíme vyvarovat. Děkuji. Dále pan poslanec Karem, paní předsedkyně. Evropská solidarita je naprosto zásadní v této bezprecedentní krizi a eh, sdílení pomoci a respekt vůči Evropskému parlamentu, to je opravdu velký eh, pokrok. Myslím si, že by ještě bylo dobré přidat na té ambicioznosti, mít skutečné záruky pro transformaci naší ekonomiky a také ekologickou transformaci bez eh, rizika toho, že se vrátíme do minulosti. Myslím si, že váš plán, paní eh, předsedkyně, je nedostatečně eh, široký a také nemá dostatečné záruky. Eh, nebude dostatečný, abychom bojovali proti šestému vymírání druhů nebo pro dosažení pařížské, cílů pařížské dohody. Myslíme si, že je velice důležité přidat více zdrojů na boj proti klimatickým změnám. Měli bychom hned nyní eh, začít eh, bojovat proti tomu, abychom se nemuseli eh, bát toho, té vody, kterou pijeme, vzduchu, kterého dýcháme. Dnes nás tyto mas, roušky chrání, ale myslím si, že bychom měli více naslouchat mladým lidem, klimatologům, onkologům, než těm, kteří káží úsporná opatření. Děkuji mnohokrát. Dále pan poslanec Epping. Vůži Děkuji, pane předsedo. Návrh Evropské komise je puč. To není o koruně, to je o tom, jak dostat moc do Bruselu, do eurozóny. Jsme na um, hraně transferové unie, která bude nevratná. Um, jedna část bude rukojmím druhé. Ehm, mm, veto už nebude možné. Když se podíváme na úroveň MFF, nové evropské daně, ehm, slyším, že a v Evropském parlamentu je pro. Když se podíváme na dluhy e, komu se to je proti článku e, tři smlouvy my toto chceme zastavit. Musí to ratifikovat 27 členských zemí, 50 parlamentů. Ta, eh, diskusi musí vést lidé, kteří to budou platit. Já se obrátím na německé profesory. Eh, ústavnímu soudu, ústavního soudu, aby eh, to zastavili, což nemohu udělat, že nejsem Němec pan Putgemon. Evropa je definována jako, Evrops, jako politický projekt tím, jak reaguje na krize. Mnoho občanů má ošklivé vzpomínky na to, jak byla zvládnuta poslední finanční krize. Byli obvinováni za excesy své vlády a nekompetenci při plánování ekonomických průmyslových změn. To nesmíme dovolit už znovu. Musíme využít této příležitosti pro Evropu eh, pro příští generaci, abychom více spolupracovali s občany a podniky a skutečně překonali národní hranice, abychom skutečně eh, posílili sítě regionů a metropolitních oblastí, které by mohly rychle efektivně reagovat, ale byly blízko občanů. Musíme si vybrat. A Evropa je velkým manažerem některých zastaralých států, anebo Evropa jako jakýsi družstvo spolupracujících občanů, která vlá, ctí občanům jejich eh, ekonomický demokratický pokrok. Eh, pokračujte dál bez váhání. Děkuji, pan González Pons. Zažíváme rozhodující moment. Buď budeme ambiciozní, nebo nepřežijeme. E, tento plán 750 e, miliard liber, který představila komise, je ambiciozní a proto také představuje naději. Nicméně zbývá nám ještě spousta práce. Nejprve se parlament musí účastnit návrhu e, plánování obnovy tohoto ekonomického maršalova plánu. Ten si žádá i demokratický Marshallův plán, který by bránil právní stát a naše hodnoty stejnou silou, jako bráníme naši jednotnou měnu. Za druhé chceme garance, že tyto finance budou rozděleny spravedlivě a rovně a že se dostanou až k občanům, že ty miliardy euro, které jsme oznámili, budou reálné. Občané nám už nevěří, když vyslovíme slovo miliardy, protože příliš mnohokrát to neznamenalo pro ně vůbec nic. Za třetí je naléhavé, aby tyto fondy byly k dispozici co nejdříve protože miliony a miliony lidí v Evropě nemůžou čekat protože eh, jejich bankroty zabíjejí více než virus. A dále nesmí to jít na úkor evropského rozpočtu. Nemá, eh, nemáme různé potřeby. Máme pouze někteří více potřeb, někteří méně. Za páté, nesmí jít o očištění špatných politik jednotlivých vlád. Jestliže budeme živit populismus, tak bude pouštět kořeny a e, bujet. Za šesté, e, tyto peníze musí jít do 27 států, odkud ty peníze také plynou, protože nic si nenalhávejme, peníze nepadají z nebe, e, jdou od občanů. Proto ten plán musí myslet právě na tyto občany a nikoli na vlády. Teď je okamžik, kdy sociální stát by měl ukázat, za co stojí. Za sedmé, eh, finanční trh, nebo eh, víceletý finanční rámec nesmí být poškozen příštím víceletým finančním rámcem. Je potřeba, aby byl plán konečně schválen. A za poslední, eh, ekonomika se netýká čísel, ekonomika vzrůstá z důvěry. Hovoříme tady o, lidi, o lidech, o živých bytostech, hovoříme o životech našich spoluobčanů a nikoli o politicích, kteří jim vládnou. Děkuji, pan Fernandez. Prosím na jednu minutu. Děkuji moc krát, pane předsedo. Teď dnes zažíváme historický den, protože může jít skutečně o počátek zásadní a nezvratné změny v procesu budování Evropské unie bude to změna podobná jako zavedení eura. Společné emise dluhů předpokládají zásadní změnu ve struktuře ekonomiky a společnosti Evropské unie. Je to krok, na kterém jsme pracovali desítky let a dnes je před námi návrh komise, který míří tímto směrem. Domnívám se, že tento návrh, toto sdělení, toto, tento návrh fondu oživení je návrh rozumný, solidní a je třeba ho zanalizovat, protože samozřejmě jsme neměli čas na to, abychom se začetli do detailu, ale chtěl bych využít této příležitosti, abych apeloval na radu a na poslance tohoto parlamentu, aby vyvinuli úsilí a aby učinili tento historický krok ku prospěchu všech Evropanů. Děkuji a dalším řečníkem je pan kolega Azmany na jednu minutu. Děkuji, Paní předsedkyně, ano, prostřed této bezprecedentní krize není nikdo nedotčen. Lidé e, jsou nemocní, přicházejí o rodinné příslušníky, jejich podniky krachují, přicházejí o práci. E, samozřejmě lidé se musí e, zamyslet nad tím, co je skutečně důležité, co by mělo být naší prioritou. Současně bychom měli znovu posoudit evropský rozpočet Čelíme této krizi a stále víme, že máme před sebou další výzvy. Lidé eh, od nás očekávají jednotné odpovědi, eh, abychom investovali rozumně, abychom nepřenášeli tu zátěž na budoucí generace, Tady musíme udělat priority to, co je důležité. Musíme si položit otázku, jak se můžeme znovu zaměřit eh, na eh, reformu našich ekonomik, dostat se z této krize silnější společně, stejně tak jako naše občané, pokusit se adaptovat v této krizi. Musíme se um, um, adaptovat a musíme obnovit naši odolnost. Děkuji. Jako další má slovo kolega Haider. Děkuji. Miliony eh, lidí v Evropě se bojí o svoji práci, nevím, kdy, jak budou živit, uživí své rodiny. Miliony lidí eh, se bojí o existenci a tento parlament eh, tady schází, což stojí miliony, ale nejde o rozpočet jde jenom o to, aby si mm, předsedkyně komise tady dělala propagandu, aby tady měla děviště pro svoji eh, propagandu a na to se eh, vyhazují stovky eh, milionů, stovky tisíc euro uprostřed největší krize. Dále jde o to přena, převádět peníze ze severu na jih a také vlastní daně EU, což by sebralo rozpočtovou svrchovanost Národním parlamentu. To je cíl. Nebojovat proti krizi, ale využít té krize k vytvoření superstátu řízeného z Bruselu. Děkuji. Kolega Urtasun na jednu minutu. Děkuji. Toto je velice důležitý balíček. Je to velice důležitý krok k integraci eurozóny. A je to velice důležitý signál pro naše občany. Společně se zadlužíme, abychom společně vystoupili z krize. My jsme toho samozřejmě chtěli více. Chtěli jsme větší balíček, větší makroekonomický dopad. A musím říci, že to je to takové minimum pro to, abychom zachránili eurozónu a vnitřní trh. A velice jasná uh, zpráva pro radu. Ty uh, miliony evropští, evropských občanů nemohou eh, být rukojmími těch čtyř ne zemí, ale čtyř eh, vlád, eh, které vystupují proti. Chtěl bych říci, že samozřejmě souhlasíme s digitální a ekologickou transformací, nesmíme ale zapomínat ani na ty sociální dopady, především zemích, které prožívaly špatně ty minulé krize. Dále potom samozřejmě je třeba zapojit do všech jeho národní parlamenty a náš parlament. A za třetí, nesmíme znovu přicházet s těmi politikami rozpočtových škrtů. Musíme se snažit, aby ten nástroj byl přínosný pro budoucnost našich občanů. Děkuji jako další kolega. Děkuji dále pan e, poslanec Fidance. Děkuji. Po řadě měsíců máme návrh černý na bílém, ale není všechno zlato, co se třpití. Je tam spousta kritických bodů. E, Jednak eh, je to tedy eh, totožnost těch přispěvatelů, eh, potom otázky rychlého načasování, protože ty peníze budou potřeba hned, teď a v tomto roce a nebude, nebude řešit tu krizi, pokud to bude rozloženo do příštích sedmi let. A potom jsou zde různé ideologické priority, různé podmínky. Zde je v první řadě se zaměřit na to, že je to covidová krize, krize virová a e, dále je e, třeba, aby to nedopadlo tak, že nám Brusel bude diktovat, jaké reformy máme doma provádět. A za páté jsou zde ty nové evropské daně. Měli bychom se zaměřit na to, jak vybírat daně od těch externích e, subjektů, ale nic by nemělo dopadnout na naše malé a střední podniky. Pokud jde o tyto body, ty budeme velice pečlivě sledovat, jak s nimi komise nařídí. Igen Regner für eine Minute. Děkuji, paní předsedkyně. Komise svým návrhem na uživení uh, eh, naší řešení s větší odvahou, větší solidaritou a více Evropy. Žádná země není ostrovem. A to chci říci především těm čtyřem egoistům, kterým patří i spolková vláda Rakouska. Přestaňte konečně s tím takovým maloměstským státnictvím. Evropa eh, patří k sobě. Vzpomněte si na sliby eh, rakouského předsednictví Evropa, která chrání, chrání nemocné, mladé, ženy, které jsou obzvlášť postiženy touto krizí. A vzpomeňme si na naše slopy, sliby z doby před jedním rokem. Chraňme všechny tyto lidi a k tomu patří i to, aby polovina prostředků, které budou k dispozici, tak aby byly věnovány ženám, aby polovina Mm, prostředků šla polovině obyvatelům, která je obzvlášť postižena touto krizí. Děkuji. Nyní pan kolega Anemans. Paní předsedkyně, když se podíváte na okolo sebe, tak ministr ekologie v Bruselu eh, řídil eh, po eh, Rude a mm, Politici tedy zneužívají krize všude. Všechny ty federalistické státy, centralistické, tedy sny, centralistické sny, mutualizace dluhů, daně uvalované EU samotnou, přes noc díky viru, to se najednou objevuje jaksi zadními vrátky. E, paní von der Leyen si myslí, že to je chvíle pro Evropu, možná pro ní, ano, pro zdejší elitu, ale pro občany je to temná chvíle, skutečně temná chvíle. Je to brutální útok na mm, populaci a to ho já velice lituji. Děkuji za komisi dostane slovo pan Ševčovič. Thank you very much, uh, Madam Děkuji, paní předsedkyně, vážení poslanci. Um, kolegové z Evropské komise, já vám chci poděkovat za uh, um, velice silnou podporu našeho ambiciozního návrhu, která který komise předložila. Také vám chci poděkovat za inspiraci, ehm, které vyplývaly z rezolucí, diskusí s vámi. My jsme hledali cestu, jak nejvíce, nejlépe reagovat na vaše výzvy, jak demonstrovat větší solidaritu, jak využít této krize jako příležitosti modernizovat evropskou ekonomiku a konsolidovat eh, pozici Evropy jako globálního aktéra. My jsme navrhli ehm, návrhy, které nikdy v minulosti nepadly. je to bezprecedentní. My chceme, chtěli adaptovat původní výsledou finanční perspektivu na stávající potřeby. My si plně uvědomujeme, že ta krize je tak prudká a věděli jsme, že musíme přijít s novým nástrojem, který jsme nazvali EU nové generace mluvíme o 1,13 bilionu, eh, dalších tedy 750 miliard eh, na nástroj té příští generace, což budou eh, granty a půjčky, jak navrhujete ve své rezoluci. Cením si toho, že pan Weber, paní Garcia, pan, pan Čološ podpořili tento přístup. Chci vás ujistit, že my víme, že úspěch tohoto návrhu bude posuzován výsledkem. Pokud investujeme e, peníze do správných oblastí a určitě to chceme, my si plně uvědomujeme, že pokud chceme modernizovat evropskou ekonomiku, musíme modernizovat zelené udržitelné technologie, musíme být více digitální, než teď jsme. Musíme se poučit, eh, naučit, jak zlepšovat odolnost evropské ekonomiky, protože jsme se naučili, jak je obtížné mm, záviset na globálních eh, hodnotových dodavatelských řetězcích nebo dodavatelích citlivých materiálů, jak jsme eh, toho byli svědky v posledních měsících co tedy e, jsme dali na stůl, to je návrh, který jak nejen překonat krizi, ale také modernizovat, e, respektovat důležité sociální aspekty našich politik a jak zajistit, aby Evropa byla skutečně připravena na 21. století po covidu spousta otázek, mnohé byly prezentovány s velkou eh, energií a entuziasmem a týkaly se eh, dluhu a vlastních zdrojů. Pan Mojten, paní Obry, pan, pan Overveld zase, chci vám říci, že jsme odvedli doma, udělali domácí úkol. Prostudovali jsme to, přišli jsme s různými návrhy vlastních zdrojů, které jsme skoupili společně s vámi, s členskými státy. Chceme využít nové ETS eh, e příjmy, které přijdou z mm, letectví, z námořní dopravy. Chceme to využít eh, na financování budoucích MFF. Zvažujeme takzvanou daň eh, vnitřním trhu těch firm, které využívají toho, že vnitřní trh je tak velký a tak dobře funguje. Chceme budeme pečlivě sledovat, jak ostatní země, eh, státy a velmoci eh, budou respektovat pařížské cíle, zda bylo skutečně redukovat karbonovou stopu a pokud to bude potřeba, tak e, zase přijdeme s karbonovou daní, což bude příjmem evropského rozpočtu a nezapomínáme na možnost digitálního zdanění, což samozřejmě e, chceme globální dohodu v rámci OECD nebo G20. Pokud to nebude fungovat, jsme připraveni, eh, že to uděla, budeme dělat sami. Paní Šidlo, paní Asmány zdůraznili význam daňových úniků a to je samozřejmě jedna z priorit eh, tedy a nekalých praktik, to, eh, aby ní výběr daní a výkon rozpočtu byl skutečně klíčovým já jsem úplně nepochopil komentář pan kolegy Dženžešiho, který nás kritizoval za nedostatek transparentnosti. Ve 12 hodin jsme v kolegiu přijali tento důležitý návrh. V jednu hodinu celé kolegium bylo zde. Evropský parlament bylo první obecenstvo, kde jsme prezentovali naše návrhy naší eh, předsedkyně podrobně vysvětlila, co chceme dělat a jak toho chceme dosáhnout. Proto si myslím, že my plně respektujeme demokratickou kontrolu Evropského parlamentu a tato tradice bude do budoucna zachována. Budeme s vámi diskutovat všechny legislativní návrhy, které jsou velmi složité a potřebujeme úzkou spolupráci a úzkou konzultace. Pak tady bylo několik otázek souvisejících se státních pomocí. Moje kolegyně paní Vestegre je známa za svoji energičnost při eh, revizi každé žádosti o státní pomoc. Také musíme mm, souhlasit s tím, se shodnout, že to bude výjimečné. Nejprve musíme bojovat o životy občanů, pak za jejich živobytí a práci. A to děláme od začátku tohoto roku. Pokud mi to mm, možníte, paní předsedkyně, bych to uzavřel s takovou, takovou prozbou. My skutečně jsme, se nalézáme v historické chvíli, kdy musíme ukázat jasné politické vedení. My bychom si velice cenili eh, silné podpory Evropského parlamentu, jak řekl pan González Pons. A také potřebujeme vaše pomoc eh, mm, přesvědčit vaše spoluobčany doma. A proto obracím, se obracím s touto žádostí na radu, na členské státy, protože my potřebujeme dobré rozhodnutí, rychlé rozhodnutí a musíme spolupracovat velice úzce se všemi národními parlamenty, protože mluvíme o stropech pro um, vlastních zdrojích tak dále, tak potřebujeme pozitivní ratifikace i ze strany národních parlamentů. Takže potřebujeme skutečně politické vedení, který, které pomůže Evropě překonat tu krizi a připravit ji na příští fázi. Že moje poslední věta bude směřována vám všem. Takže dělejme toto úsilí pro Evropskou unii, pro příští generace a pro to, abychom demonstrovali našim občanům, že víme, jak překonat tu krizi a jak připravit Evropu na 21. století. Děkuji. Děkuji a na závěr debaty dostane za radu slovo paní ministrině Brňac. Děkuji, paní předsedající. Vážení poslanci, nejprve bych chtěla poděkovat za tuto debatu a předám vaše názory svým kolegům a předsedovi Evropské rady a jeho týmu. Jak jsem už říkala na úvod, rada začala s přípravnými pracemi na návrhu komise, aby tak vytvořila podmínky pro dohodu co nejdříve. Jak jsem už zmínila včera na videokonferenci, eh, ministrů, ministři pro evropské záležitosti diskutovali o aspektech, které je třeba řešit při, nástroj, při vytváření nástrojů, které eh, restartují evropskou ekonomiku a naplní dlouhodobé a střednědobé cíle, jako je koheze, konvergence, solidarita, flexibilita a inkluzivita a e, také obnovení fungujícího jednotného trhu a posílení odolnosti a strategické autonomie Evropské unie vůči budoucím výzvám. Je třeba, aby finance byly k dispozici okamžitě a v dostatečném množství, aby to vyrovnalo okamžité negativní dopady krize, což je zásadní pro důvěryhodnost Evropské unie. Tyto diskuze budou pokračovat v nejbližších dnech a týdnech na všech úrovních rady. Doufáme, že pozice členských států Eh, budou eh, schodné, budou konvergující, abychom včas se dohodli na budoucím evropském rozpočtu, o kterém bude diskutovat Evropská rada. Evropská rada bude potřebovat vodítka od Evropského parlamentu, než bude moci stvrdit svou pozici. Evropský parlament sdílí náš názor, že, jde o, že je potřeba co nejrychleji přijmout víceletý finanční rámec, což má dalekosáhlé důsledky pro naše občany, podniky, spotřebitele a tak dále. Spot, eh, Předsednictví bude nadále poslouchat názory parlamentu a snažit se o co nejlepší spolupráci těchto dvou institucí a snažit se o co nejlepší víceletý finanční rámec a co nejsilnější reakce na tuto výzvu i výzvy budoucí. Děkuji vám. Děkuji paní ministrině a tím je rozprava ukončena. Zápis z tohoto zasedání bude schválen eh, příští, na příštím zasedání, takže zasedání Evropského parlamentu je přerušeno a tato schůze je u konce.